rovněž eh, objemově narostl. Pokud se týče eh, eh, regionů, my de facto neaplikujeme národní nebo regionální kvóty, ale například EFSI ukazuje ve svém vývoji, že geografické pokrytí se zlepšuje. Francie a Německo eh, na podzim 2016 eh, spotřebovalo eh, zhruba 55 prostředků a o dva roky později už to bylo pouze 40. Nyní se soustředíme zejména na Řecko, Estonsko, Portugalsko, Bulharsko a Litvu. To jsou naši hlavní recipienti prostředků v roce 2018, což je velmi dobrý výsledek. Závěrem dovolte, aby vám ukázal, že eh, Evropská investiční banka plní své cíle, naplňuje Junckerův plán, velmi přispívá k zaměstnanosti v Evropské unii. Jsme bankou Evropské unie a to znamená, že jsme nad národními eh, cíly a určitě se snažíme spolupracovat na evropské úrovni. Já vám mohu říci a ujistit vás, že budeme nadále neochvějně mobilizovat investice po celé Evropské unii, abychom řešili problémy v oblasti infrastruktury, společného trhu a také, abychom podpořili tu měnící se roli Evropské unie ve světě. Děkuji, pane předsedo Hojere. A dále dostane slovo pan komisař Katajnen, prosím. Nejprve chci poděkovat zvláště zpravodaji panu Pirinskému a dalším poslancům, kteří přispěli k této práci. Je to výborná zpráva. Jak všichni vědí, EIB je e, nezbytným partnerem při financování infrastruktury, ale i malých a středních podniků, inovací v různých regionech Evropy, klimatických akcí, udržitelné dopravy, e, investicí do e, umělé inteligence a tak dále. Komise podporuje ambiciozní klimatickou strategii banky, která eh, se rovná požadavkům pařížské dohody. Investuje do obnovitelných zdrojů, účinné energie a oběhového hospodářství a eh, zaměřuje se na vysoký dopad těchto projektů. Také poskytuje poradenské služby podnikům, které fungují v relativně nových oblastech, jako je třeba oběhová ekonomika nebo umělá inteligence. I to je velmi zapotřebí. A je potřeba se podívat na to, jak ty finanční potřeby odpovídají finančním službám, které jsou dostupné. Banka tedy stále musí zkoumat, jestli produkty, které nabízí, eh, jsou eh, zapotřebí, protože svět se stále změní. V kontextu eh, Brexitu vítáme její úsilí o naplnění jejich cílů financování. Co se týče obecných úvěrových aktivit banky, jak už jsme hovořili pod tím předchozím bodem, EIB spolupracuje eh, s národními podpornými bankami, bankami a bude to dělat i po roce 2020. Samozřejmě, že EIB i nadále bude hrát významnou úlohu při propagaci cílů EU a bude naplňovat agendu do roku 2030. Děkuji, pane komisaři Katajnené. A dále dostane e, slovo pan Dartmus. Paní předsedající, e, abych e, abych opakoval to, co řekl Julius Caesar v Shakespeareovi, Eh, přišel jsem eh, chválit EIB, ne ji eh, pohřbít. EIB je dobře známá svými výkony a v důsledku toho EIB nyní má lepší rozvahu než ku příkladu Deutsche Bank. britská vláda má 16% eh, eh, účast a to je účetní hodnota 39 miliard euro. My chceme, aby ta hodnota tam stále byla. Proto je velmi důležité, aby respektování zdravých komerčních zásad se nenařeďovalo a nebo neomezovalo politickými impera, imperativy. Eh, politizace úvěrů, eh, té musíme vzdorovat, i když a zvláště v případech, kdy tyto požadavky pocházejí od zelených a jejich příznivců. Kiitokset eh, Earl of Dartmouth. Sitten menemme varsinaiseen puheenvuorolistaan ja ensimmäiseksi haluaisin antaa puheenvuoron EPPn... <laughs> Za EPP dostane slovo pan Tamáš Dojč. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně. Chtěl bych eh, nejen eh, tedy upřímně poděkovat eh, panu Perinskému za skvělou práci. Tato zpráva leží před námi a skvěle schrnuje činnost EIB v uplynulých letech, kdy tato banka poskytla celou řadu půjček a fungovala správně, patřičným způsobem a také zpráva účetního dvora o Evropské investiční bance také tuto věc, tuto skutečnost potvrdilo. Tato zpráva ukazuje, jaké problémy stály před bankou a ukázala také, že banka funguje správně. Já bych tady chtěla zdůraznit dvě věci. O jedné věci hovořil pan Pirinský. Investiční banka je samozřejmě bankou a je zde možno najít eh, odpovídající způsob poskytování úvěru, protože často to není přiměřené poskytování úvěru. Situace v Evropě před rokem 2004 vypadala jinak. Měli jsme co dočinění s jevem koncentrace v Evropské investiční bance a teď také se díváme na to, jak by EIB mohla být aktivní na západním Balkáně. Sitten SND-ryhmän nimissä puhuu edustaja. Děkuji a dále paní Ayala Sender, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vítám pana Katajnena a pana Hojera. Děkuji za to, že jste přítomni této debatě a samozřejmě děkuji panu Pirinskému protože v této zprávě s veškerou svou letitou zkušeností a moudrostí vrhá světlo na činnost Evropské investiční banky. My nadále říkáme, že je nutno, aby Evropský účetní dvůr mohl provádět audit těchto činností. Já bych zde ráda prošla tři body. Je nutno dosáhnout územní rovnováhy. Vy říkáte, pane Hojere, že v roce 2018 došlo k důležitému pokroku. Vy jste říkal, že budou i další země, které jsou na pátém místě, nevím, jestli to bylo Španělsko nebo Itálie, jestli jsou všichni na stejné pozici dohromady, anebo jestli je to jeden po druhém. Jedna země po druhém. Za druhé, migrace. Znovu narážíme na to, že v Africe, nebudu zmiňovat eh, Blízký východ, ale především v Africe, narážíme na to, že úvěry, mikrouvěry vypadají tak, že jejich banka podepsala celou řadu dohod, ale když potom se podíváme na implementaci, tak vidíme, že většina je na nule. A to nás velmi znepokojuje, protože musíme dosáhnout toho, aby Evropská investiční banka byla také bankou pro politiky rozvoje našich hlavních partnerů. Za třetí, inovace. Znovu narážíme na to, že startupy nás žádají o financování a potom odcházejí do Spojených států. Mě by zajímalo, proč. A konečně dovolte, paní předsedkyně, abych řekla, že jsem překvapena, že se neměří počet pracovních míst, které projekty vytvářejí. Není zde žádný způsob, jak vidět dopad těchto projektů na zaměstnanost. A já si myslím, že je na čase, aby Evropská investiční banka začala tato pracovní místa počítat. Ještě jednou prosím, dodržujte řečnickou dobu. A nyní za EKR pan Čarnecký na jednu minutu. Pani przewodnicząca, Paní předsedající, eh, pane prezidente Hoere, pane komisaři, pane premiére Katajnene. Eh, především bych chtěl říct, že EIB eh, e je příjemcem našich politik, nikoliv jejich tvůrcem. A pokud se týče hm, našich, tedy pokud se týče klimatických záležitostí, tak tu politiku vlastně stanoví členské země. Za druhé třeba říci, že EIB má eh, také eh, vlastní eh, politiky, ale také, nebo těchto politik, na základě těchto politik, ale také plní úkoly dalších legislativců, jako je pan Juncker, EFSI. A to samozřejmě jsou dvě různé věci. Ale chtěl bych upozornit na jednu věc, a to poměrně důrazně, a sice výzvy, aby EIB eh, šla do projektů, které mají přidanou hodnotu, to je trošku kontroverzní. Protože v otázkách klimatu eh, tam eh, v podstatě to není dost, dost, dobře, dost dobře možné. Takže já vám děkuji a děkuji také za těch pár vteřin navíc. Eh, děkuji vám, pane Čánecky, a nyní za ALDE pan Ali na dvě minuty. Děkuji, pane předsedající, pane komisaři Katajnene, pane Hojere, vážení kolegové. Já bych rád nejprve poblahopřál kolegovi za eh, zprávu. Ústřední úloha banky je eh, podporovat strategické investice, udržitelný růst a pracovní místa. v roce 2015 a 2016 eh, podpořila 444 tisíc eh, investic, asi 2% HDP a vytvořila mnoho milionů pracovních míst do roku 2020. V roce 2017 EIB úspěšně naplnila své cíle v různých oblastech podle svého operativního plánu. Úvěrová eh, aktivita dosáhla skoro 17 miliard euro, 90 z toho do EU ve čtyřech strategických oblastech. Malé a střední podniky dostaly více než 40 celé částky, což odpovídá úloze banky jako páteře evropské ekonomiky. Výsledky by byly lepší díky iniciativní eh, politice a lepší reakci podniků. Jsme rádi, že Eh, že eh, kontrolní eh, nebo auditní výbor byl spokojen s výkonem banky a s výsledky jejich cash flows. Lepší korporátní zpráva by byla, kdyby bylo více péče věnováno dlouhodobým cílům. K urychlení ekonomické obnovy EU e v určitých oblastech a regionech vyžaduje financování do strategických oblastí. V roce 2017 investice přesahly svůj cíl a i přesto, že došlo k určitým geografickým nerovnováhám, eh, ten, to eh, zlepšení v transparentnosti eh, se zlepšilo díky dokumentům schváleným správní radou, jak víme ze zápisu. Děkuji. Dále má slovo pan Tarant jednu a půl minutu. Děkuji. Já tady eh, nebudu posuzovat eh, s eh, rovnávání pana Dartmuta, který srovnával Evropskou investiční banku a Deutsche Bank. Já jsem rád, že EIB nemusíme srovnávat s Danske Bank, to by bylo tedy ještě horší. Ale přesto, navzdory tomu, co říkáte vy, pane Hojere, by nás zajímalo, co míní Olaf o vašich vazbách na Volkswagen Gate. Ještě bych chtěl říci, že Eh, investice, které tady eh, jsou zelené, jsou výborné. A i když tedy eh, pan Čánecký by si přál, tedy, abyste investovali do polského uhlí, mohli bychom mu pomoci tím, že tam právě investovat nebudete. Děkuji. Děkuji vám, pane Tarante. Nyní za GUE pan Flanagan na dvě minuty. Myslím, že to je zpráva, kterou s několika málo výhrami mohu podpořit. EIB eh, e eh, tady se popisuje jako eh, úspěch Evropské unie, poněvadž se investuje do většího počtu malých a středních podniků, což kdysi a vlastně díky konvenčním bankám bylo dlouhodobě zanedbáváno. Samozřejmě pro malé střední podniky není jednoduché v Irsku dosáhnout na půjčené peníze. Nebudu to tady rozvádět. Ale musím říct, že eh, činnost EIB pomáhá. Samozřejmě eh, by to nebylo třeba, kdybychom eh, tady neměli ECB, Evropskou centrální banku v jejich zprávě eh, je tento odstavec. Eh, redukce a eh, toho, co vlastní ECB to je nezbytný krok směrem k tomu, abychom se těchto aktiv skutečně zbavili. Takže já to vyjádřím toto tím, že ECB e používá euro jako zbraně v Irsku a toto pokračuje. Zde centrální banka v minulém roce zničila další 4 miliardy eur. De facto e, to souvisí se záchranou e, dvou, dvou nesystémových bank. V Irsku už de facto takto bylo zničeno 19 miliard eur a e, bude se v tom pokračovat dál bez jediného výstřelu a bez jediného slova protestu e, ze strany irské vlády. Takže já jsem rád, že tady máme EIB. Flanagan. Děkuji vám, pane Flanagane. A jako další za ENF pan Anemans na jednu minutu. E ko, ko, kolegové z, z EIB eh, slyší doporučení na rozšíření investic do zelených zdrojů, i když to již činili nad rámec stanovených cílů. Komise ani není schopna dosáhnout svého skromného cíle 20 EIB bude investovat více do spožděných oblastech s špatnou infrastrukturou, odlivem mozků a nedostatkem spolehlivých invest- eh, institucí. Ale to není úlohou EIB. Ta má v tržním kontextu eh, využívat pilířů malých a středních podniků, má eh, zůstat bankou, tedy se životaschopnými projekty spíše než aby byla politicky řízeným nástrojem. Z tohoto důvodu se zdržím. Děkuji. A dále má slovo paní, paní Gresle. Prosím. Eh, pane místopředsedo, pane Hojere, vážení kolegové, není to tak jednoduché. My jsme rádi, že jste mezi nás přijel a já nechci hovořit mimo téma. Vy jste dosáhli významných eh, úkolů ve správě banky, za to jsme vám vděční a i přesto máme ještě nějaké eh, návrhy, co nám ještě chybí. Eh, chci připomenout skutečnou transparentnost a odpovědnost za činnost EIB a budu se pokoušet také eh, najít v našem výboru příslušnou, příslušný čas pro EIB. Co se týče transparentnosti, tam by se situace mohla zlepšit i na operační rovině. Eh, máme pocit, že ta eh, odpovědnost EIB někdy vlastně vypadá, jako kdyby byla napsána jenom v takových těch Eh, na, oko, eh, na odiv stavěných publikacích eh, na hladkém lesklém papíře. My bychom rádi více, více transparentnosti. Můžete nás obtěžovat i podrobnějšími informacemi o vámi financovaných pr- projektech. Bylo by také dobré, kdybychom věděli, kolik soukromých prostředků v těch projektech EIB fungují, protože často slýcháme, že ta banka využívá pouze veřejné prostředky a takže to je potřeba si uvědomit. A e, také by bylo dobré, aby e, banka se také snažila e, respektovat rovnost mužů a žen, aby tam pracovalo více žen. Děkuji, paní Gresle. A dále dostane slovo pan Liberacký jedno a půl minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane komisaři, pane prezidenta Hojre. E, ne, nebudu se ptát na ženy. E, začneme bankovnictvím. E, máme velice kvalitní zprávu dobrého zpravodaje pana Pirinského a ten obrázek vyplýval, tak to máme zdravou instituci, která jde cestou performance orientation a sice zaměřená na cíle Evropské unie a která současně plní funkci investiční banky, která funguje dobře. Čili investiční banka, to je to podstatné. Jsem velmi spokojen s tím, že Evropská investiční banka podpírá hospodářský rozvoj a růst a očekávám, že eh, po eh, sloučení eh, prostředků FIS a EIB, které mohou přitahovat také soukromé investice, tak to by mohlo vést k tomu, že naše investiční odolnost jako EU bude růst. Jsem velice rád, že v roce 17 došlo k nápravě té eh, geografické nerovnováhy. Nicméně, pokud se týče poradenství a konzultací, Eh, možná eh, by se mm, bylo dobré zaměřit na eh, možnost a umění využívat nových finančních instrumentů, a to zejména ve zemích, kde toto dosud není dostatečně rozšířené. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Liberacky. A nyní pan Marias na jednu minutu. Kyrie Hoyer, Pane Hojere, říká se mlčeti zlato. E, vy jste neřekl nic o Fraportu. Já už jsem vás e, se na to ptal už dříve. E, zahraniční investoři by měli mít své vlastní peníze, neměli by využívat peníze od EIB k tomu, aby se dostali v zahraničí k majetku. Vlastně eh, bylo dáno 250 milionů eur na prodloužení smlouvy na těch 14 leti, eh, letišť. Dále je tady velká podpora pro BP, a tak dále. My sice máme EFSI, <clears throat> to se samozřejmě týká eh, Řecka, <clears throat> no a eh, opět ty peníze šly eh, Telekomu, šly Fraportu, opět jsou to všechno německé firmy, nebo plinárenská společnost Websa 7 milionů eur na tak ano, a proto se eh, Řecku tolik daří. Ty se sice přišli do Řecka, ale stejně skončili eh, v kapsách zahraničních firm. Děkuji vám, pane Mariasi. Nyní pan von Nistelrooy, prosím. Paní předsedkyně, pane komisaři, pane Hojere, rád bych se s vámi podělil o určité názory z regionálního hlediska. Já jsem členem výboru REGI za EPP a pan Hoyer jasně řekl, jaká je role banky. Cílem je dosáhnout rovnováhy v Evropě po krizi, po tom období v roce 2017 se musí dále pokračovat úsilí a myslím, že se to velmi dobře ukazuje ve zprávě pana Pirinského, který hovoří o územní soudržnosti, to je základní cíl v Evropské unii. Také plníte poradenskou roli. Hovořili jsme o InvestEU, hovořili jsme o tom novém hubu, o té nové platformě, ale myslím si, že můžeme udělat ještě více. Máme také program Jesper pro regiony. To je program, o, kterým, o kterém bych rád hovořil, protože O něm nehovoříme dostatečně. Dáváte do toho peníze, jsou k dispozici rady vaším prostřednictvím, ale někdy máme pocit, že tento program není tak efektivní jako v minulosti. Myslím, že s platformou InvestEU můžeme postup zlepšit a zrychlit. Vaše stanovisko je možná poněkud méně exkluzivní programu Invest EU, EU. A myslím si, že by bylo dobré, abyste začali pracovat s dalšími partnery, s dalšími operátory, protože velmi často říkáte, že čekáte na iniciativu. Včera nám komisař řekl, že Invest EU je zaměřeno na politiku a je vedeno politikou. Takže mě by zajímalo, zda nám můžete k programu Jasper něco říci a zda nám můžete také říci něco k té vaší poradní roli. Paní Gressler zmínila také řízení a to si myslím, že je také důležité. Děkuji pan Nestlerovi a jako poslední řečník pan Kelly. Eh, nevidíme vás mezi sebou, eh, pane Hojere, příliš často ani a je to v pořádku, protože to není vaším úkolem, ale je dobré, že jste dnes přišel a vyměnil si s námi názory. Pro nás je to také příležitost vám poblahopřát k dobré práci vaší banky při podpoře investic a pomáháte růstu a prosperitě eh, už více než 60 let ve 160 eh, zemích. To je velký úspěch. A především jste sehráli úlohu eh, v tom, že jste nám pomohli se dostat z recese v uplynulé době. To je důležité a Otevřel jste také banku eh, v Dublinu před dvěma lety s panem Mafy a já také jemu chci poblahopřát za dobrou práci. Spolupracoval se mnou a také s komisařem Katajnen, Katajnenem, když jsem zorganizoval několik eh, seminářů v mém volebním okrsku o EFSI. Bylo to velice úspěšné, jsem velice potěšen. Eh, I jako zpravodaj že jsme dnes s velkou většinou eh, odhaz, odhlasovali ve výboru, že se i nadále bude investovat přes Invest EU. A jak už řekli předřečníci, chceme více podpory pro malé a střední podniky a eh, souhlasím se zpravodajem, že byste měli také více poskytovat poradenské služby malým a středním podnikům. Takže děláte dobrou práci eh, doufám, že členské státy budou eh, štědré, když budou naplňovat rozpočet Evropské unie po té, co eh, odejde Velká Británie. Děkuji, pane Kelly. A teď se tedy dostáváme k postupu Catch the Eye. Pan Zdrojevský, jedna. Bardzo dziękuję. Děkuji čtyři hlavní body. Za prvé, vypadá to, že FC se osvědčuje, to je dobře. Vypadá to, po druhé, že bohužel linka, která byla navržena na tento projekt, není úplně dodržená, ale byla velmi optimistická. Za třetí, ty nerovnováhy mezi regiony slábnou. A ale bohužel velmi pomalu, i když je to dobré. A za čtvrté je také důležité, abychom v projektech investic zohledňovali kosmické technologie více a dynamičtěji než dosud. Co je důležité? Důležité je plánování. Neberte to jako nějakou zlomyslnost, jenom jako takovou úvahu. Ale pan předseda překročil svůj limit času o 312% a pan komisař Katajnen využil jen 69 svého času. Pro nás v Evropském parlamentu je důležité, abychom byli velmi precizní a velmi disciplinovaní. Děkuji. Zdrojevský. Děkuji, pane Zdrojevský. Děkuji. Ještě jeden příspěvek, pan Polčák. Není slova. Já jsem si vědom pozice Evropské investiční banky, která spočívá především právě v investování ve strategických investicích v udržitelném růstu a samozřejmě posílení pracovních míst. toto je důležité pro naše SMEs, samozřejmě pro regiony které jsou znevýhodněny a z tohoto hlediska i já chci podpořit Eh, hodnotu té rovnováhy respektive územní soudržnosti a pokud tady hovoříme o smi tak bychom si ale také měli říct pravdivě že podle té výroční zprávy forty eh, investic eh, právě evropské investiční banky šlo směrem k smi takže v tomto směru myslím si že ten cíl byl naplněn já bych spíše volal po určité předběžné opatrnosti v rámci těch eh, půjček které jsou poskytovány. Eh, chápu že je cílem i zvyšovat efektivitu poskytovaných půjček ale eh, v rámci volatilních finančních trhů je důležité podle mého názoru i hledisko předběžné opatrnosti které tady úplně zmíněno nebylo. děkuji. Děkuji, pane polčáku. A teď dám slovo panu komisaři Katajnenovi. Děkuji i já bych rád pochválil práci pana poslance Kellyho v jeho volebním okrsku. Vím, že není sám, kdo tu takovou práci dělá, ale já chci poukázat na jeho práci jako příkladnou. To je přesně to, co potřebujeme. Musíme Eh, říci našim občanům a našim podnikům, co je k dispozici, jak mohou eh, využívat eh, Evropskou investiční banku a co nabízí EFSI. Jinak je zde riziko, že lidé nebudou vědět, co je vlastně k dispozici. Instituce EU a naše finanční nástroje nejsou právě snadno pochopitelné, jako třeba běžné bankovní úvěry, a proto je důležité o nich šířit povědomí důvod, proč některé členské státy využívaly EIB více než jiné a EFSI eh, také, eh, je proto, že buď eh, se tam šířilo povědomí díky státním orgánům, nebo EIB v tomto směru více dělala. A za druhé chci pouze poděkovat poslancům za civilizovanou a koncensuální debatu na toto téma. Je to dobrý podklad pro další spolupráci. Děkuji. Děkuji, pane komisaři Katajnene. A dále dostane slovo pan předseda Hojer. Děkuji. Prosím. Děkuji, pane, paní předsedající. Já teď stojím před dilematem. Právě jsem eh, byl kritizován za to, že jsem přesáhl čes a teď mi bylo položeno 20 eh, otázek, které si vyžadují přesné odpovědi, takže se předem omlouvám, že buď nedodržím čas, anebo odpovím dost přesně a dost eh, Eh, výmluvně. Několik obecných eh, eh, otázek nebo poznámek. Ta vyvážená distribuce úvěrů mi trošku hraje na nervy, protože to je velice obtížné. Obecně cel, veškeré projekty, které vycházejí z HDP a distribuce úvěrů, Řecko na prvním místě potom eh, Kypr, Chorvatsko a nále Polsko. Je to chyba? Myslím, že to jsou přesně ty priority, které od nás očekáváte. Takže dosahujeme skutečného pokroku v této otázce. Za druhé, eh, to slovo infrastruktura. Infrastruktura v debatě zaznělo několikrát. Evropská unie má významný problém s kvalitou infrastruktury. Neinvestujeme dost do údržby naší infrastruktury, což vede ke strukturálnímu rozpadu té infrastruktury. Ono je samozřejmě mnohem atraktivnější budovat nové věci, než opravovat staré, ale je to problém, s ním se musíme vyrovnat. A potom byla otázka eh, zajímavá paní Ayali Centers. Startupy. Tady máme veliké problémy, co se týče eh, financování eh, a vůbec financování startupů. Asi 70 korporátního financování eh, jde přes banky a ne přes korporátní trhy. V USA je to přesně naopak. Proto také někdy inteligentní vynálezce vyvine něco nového, otevře se trh, vyvine nový produkt a potom takový vynálezce nebo vynálezkyně eh, potřebuje velké peníze. Na to nemáme dost nástrojů. Já bych byl velice rád, kdyby aktivity EIB se na tomto poli více rozvíjely, protože jsem velice smutný, když ty nejslibnější produkty opouštějí Evropu, eh, aby vydělali velké peníze na jiných kontinentech. A mimochodem, eh, co se týče práce vašich eh, výborů, my je vybereme velice vážně. Čísla uvedu Posléze z analýzy vyplývá, že v roce 2018 počet malých a středních podniků podpořených bylo 285 tisíc, 3,9 milionů. Je potřeba tato čísla zveřejňovat eh, rozhodněji, eh, tak abychom byli sebevědomější. Financování, dlouhodobé financování, dámy a pánové, někteří z vás eh, v nás chtějí vidět komerční banku, jiní zase politický nástroj. My jsme obojím. My musíme fungovat v některých oblastech jako komerční banka, protože refinancujeme na kapitálových trzích. My, můžeme mít, my musíme mít důvěru investorů. Jinak nám nedají 60, 70, 90 miliard euro ročně. Na druhou stranu eh, plníme veřejné cíle. Naše cíle stanovujete vy a Rada a Komise. A to znamená, že musíme harmonizovat úlohu veřejné instituce s komerčním chováním a zkušeností na trhu. A myslím, že si v tom vedeme dobře. Co se týče transparentnosti, od paní Gresle sdílím váš názor. Myslím, že dosahujeme pokroku, ale ještě to můžeme zlepšit. Ale je tady Ehm, jeden problém nebo dva. Za prvé, prosím, nezapomínejte, že EIB je velice štíhlá instituce, velice štíhlá. Máme 3,5 tisíce zaměstnanců, zdá se to mnoho, ale eh, vykonáváme dvakrát větší objem práce než Světová banka a osmkrát více než Evropská banka pro obnovu a rozvoj. Světová banka má 18 tisíc eh, lidí eh, a EBRD eh, e má 2,5 tisíce lidí. Takže jsme štíhlá instituce. Někdy jsme kritizováni za to, že nejsme vizuálně reprezentováni svými kancelářemi ve všech členských státech Unie, ale my se snažíme fungovat velice efektivně. Je to obtížné být viditelní a dostupní všude ale zároveň eh, a zároveň snižovat eh, a omezovat náklady. A to je právě naše strategie. A poslední slovo, paní Gresle, eh, co se týče rovnosti mužů a žen. To se tady cpete do otevřených dveří. Kdykoliv členský stát přijde s nějakým novým návrhem na řídící výbor a členský stát navrhne dámu, hned ji uvítám. Španělsko to právě učinilo, za to jsme vděční, ale a rádi bychom udělali víc. Ale není to v rukou banky, to je výlučně v rukou členských států. Co se týče našich eh, nejvyšších manažerů, tady jsme dosáhli za těch sedm let, co jsem v bance pokroku, z 28 z, z 18% teď máme 26% žen v těch nejvyšších pozic, pozicích. Eh, takže jdeme správnou eh, cestou, nejde to úplně přes noc, ale slibuji vám, že to mám na mysli při každém personálním rozhodnutí, které činíme. Samozřejmě nesmíme na druhou stranu diskriminovat eh, druhé pohlaví. Děkuji. Director General, eh, I would like to point... Děkuji, pane generální eh, tajemníku. A, a možná pan Zdrojevský chtěl, aby eh, tady se hovořilo méně, možná, že chtěl pana Katajnena, aby eh, hovořil více. Na teď je čas se dát slovo panu zpravodaji Pirinskému, aby uzavřel tuto debatu. Thank you very much. Děkuji vám. Především chci eh, poděkovat všem těm, kteří se vyjádřili k této zprávě. Je to je to zpráva našeho výboru a já tedy jménem tohoto výboru eh, do jisté míry eh, si to vlastně trošku přivlastňuji. Já myslím, že eh, je velice užitečné, že tady máme tyto druhy diskusí a můžeme být spokojeni s tímto průběhem. Ještě bych se chtěl vrátit tomu geografickému aspektu pan eh, prezident nám řekl, že eh, vlastně, nebo přeloží nám čísla a to ukazuje, eh, že máme zlepšující situaci, nicméně ten, ten výchozí výsledek 80 k 10 to určitě to je výzva, to nebylo dobré. Závěrem bych chtěl ještě zmínit, že ten typ diskuse, který proběhl, že pan prezident tady byl a možná, že jsme ho eh, trošku eh, eh, rozrušili na konci debaty, tak to je dobré znamení pro budoucí pokrok. Děkuji. Děkuji vám, pane Pirinský. Tímto uzavírám debatu a hlasování se odehraje zítra. Nyní mám sdělení. Na základě konzultací s politickými skupinami pan předseda eh, navrhuje parlamentu tuto změnu programu. Ve čtvrtek debata o situaci v Togu eh, se eh, posouvá na druhou část naší plenární schůze. Vidím, že není námitek, takže tato změna se považuje tímto za schválenou. No a teď můžeme pokračovat dále a sice máme nyní na programu zprávu paní Garzia Zabá-Rubial a pana Sarvamy. Ochrana rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských zemích. Jako první dostanou slovo oba zpravodajové Pani Gadia Zabal. Prosím, máte čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři se mě nedávno ptal novinář, zda si myslím, že toto nařízení je potřebné a moje odpověď byla jasná, jistě, nepochybně. Nicméně několikrát jsme diskutovali o porušení práv Evropské unie a viděli jsme také, jak stávající nástroje jsou pomalé a neúčinné. Evropská unie je společenství založené na společných hodnotách, které musíme hájit a dodržovat jako občané a jako členské státy Unie. Toto není Evropa à la carte, kde si můžeme vybrat pouze práva a ne povinnosti. Když nějaký stát chce vstoupit do Unie, tak musí splnit řadu požadavků v ekonomické, politické, daňové, soudní oblasti. Je jich mnoho a jsou velmi přísné tyto požadavky. A proto Některým zemím trvá roky, než se dostanou do Evropské unie. A jakmile tedy složíme tuto zkoušku, tak co se potom stane? Můžeme si dělat, co chceme? No to určitě ne. Tato zkouška musí být neustála a pokud najdeme nedostatky, musíme je napravit. A musíme vytvořit efektivní a přiměřený systém sankcí. Já musím říci, že bych byla radši, kdybychom měli přímé sankce, ale smlouva s nimi nepočítá. Takže si myslím, že komise předložila velmi inteligentní návrh, využila dostupné nástroje, v tomto případě evropský rozpočet. Ale jak už jsem říkala na rozpočtovém výboru, myslím si, že Evropská komise také nevyužila zlatou příležitost, protože když splníme, nebo tedy spojíme obě dvě myšlenky, to znamená dodržování hodnot Evropské unie, ale také ochrana rozpočtu, tak když se budeme pouze držet členského, tedy právního státu, tak to nebude dost, protože to jsou hodnoty, které jsou posvěceny v článku 2 smlouvy. Týká se to svobody, demokracie, lidských práv, solidarity, spravedlnosti, tolerance. Toto všechno je v článku 2. Tyto hodnoty definují naše Unii a tyto hodnoty musíme hájit. Ale musíme také chránit evropský rozpočet. A není větší útok než na veřejné účty na solidaritu a evropskou solidaritu, než daňové úniky a nekalá daňová soutěž. A proto si myslím, že toto je také jeden z bodů, jedno z kritérií, které by se mělo kontrolovat, případně postihovat. Jinak nemůžeme hovořit o spravedlnosti a solidaritě, když budeme zavírat oči nad daňovou nespravedlností. Na našich přípravných schůzkách jsme samozřejmě dlouze debatovali o předmětu nařízení, ale také jsme diskutovali a jednali o třech aspektech. Za prvé, ochrana konečných příjemců. Zavedením sankcí prostřednictvím evropského rozpočtu musíme postupovat velmi přísně, musíme se zajistit, musíme se ujistit, že tyto sankce budou směřovat přímo na ty, kteří se dopustili chyby a že nepostihnou konečné příjemce. Díky technickým službám komise jsme na to mohli pracovat. Ta záchranná síť, kterou jsme vytvořili, je velkou zárukou pro koncové příjemce. Druhý bod je panel expertů, protože přijímání rozhodnutí podle tohoto nařízení bude velmi citlivým tématem. Evropská komise musí disponovat veškerými možnými informacemi, aby mohla přijmout objektivní, odůvodněné rozhodnutí, které rozhodně bude nestrané. A právě proto chceme založit panel expertů, který bude Evropské komisi radit. A konečně role Evropského parlamentu. V návrhu Evropské komise naším úkolem bylo pouze fungovat jako pozorovatel a to je nepřijatelné. My hovoříme nejen o hodnotách, ale také o rozpočtu a my jsme rozpočtovým orgánem, stejně jako rada. A proto musíme mít hlas. A na závěr jedna věta, kterou řekl premiér mé země Pedro Sanchez. Je na čase hájit hodnoty, které náš projekt činí jedinečným. Děkuji. Děkuji vám. A nyní pan Sarva má také na čtyři minuty. Kiitos, rouva puhemies. Honorable Děkuji vám. Vážený pane Oettingere, demokracie eh, nikdy není prostě zjevná sama sobě. Není to samozřejmost. To bychom měli eh, na toto pamatovat. Eh, k těm nejdůležitějším věcem na udržení demokracie, jestliže ne tou ne, úplně nejdůležitější, je, je právní stát. Jakmile se toto začne oslabovat, otevíráme pandořinu skřínku. Demokracie totiž není nikdy dokonalá. Demokracie může ve volbách vynést eh, nahoru eh, právě takové lídry, eh, kteří mohou mít pokušení snažit se narušit justiční systém nebo omezit práci žurnalistů, aby nemohli kritizovat mocné nebo zavádět zákony, které mohou stěžovat život a činnost nevládních organizací a tak dále. Vlády a jejich eh, lídři tím jednoznačně podkopávají právní stát, což je centrální pilíř demokracie. A to, co říkám, bohužel není nic jiného, než co se skutečně děje v dnešní Evropské unii. Pokud chceme zachránit naši demokracii, musíme trvat na dodržování právního státu a vlády práva je už několikrát jasné, že současné právní mechanismy v platné Evropské unii nedokáží odradit vlády od této cesty, kterou jsem popsal. A to je pro nás důležité. My potřebujeme mechanismus, který zavede jasné, konkrétní konsekvence pro členské země, kde se toto děje. A proto komise se hodla řídit eh, návrhem parlamentu. Je to rozpočtový zákon. Eh, podle eh, naší legislativy na ochranu finančních zájmů Unie by Unie měla být schopná uvalit opatření, která budou moci omezit, zredukovat nebo dokonce zabránit přístupu k fondům EU a to způsobem, který bude přiměřený povaze, závažnosti a rozsahu nedostatků. Já bych s dovolením eh, zdůraznil pět věcí, které jsou nejdůležitější. Za prvé, právním základem je finanční nařízení, nikoli článek 7. Článek 7 je o ochraně eh, rozpočtu EU. Za druhé chceme eh, zákon, který bude platit na všechny členské země, protože všude může docházet k porušování vlády práva. Za třetí chceme chránit eh, skutečné konečné příjemce evropských fondů, což jsou občané, výzkumníci, občané, ti nesmí trpět omezením nebo zrušením fondu e, Za čtvrté, e, musíme e, jasně zabránit porušování zákona i bez rozpočtu. A za páté, Evropský parlament musí být na stejné úrovni s radou v otázce rozpočtových rezerv. A já se domnívám, že každý poslanec tohoto parlamentu se touto zprávou bude podrobně zabývat, poněvadž je mimořádně důležitá a potřebuje mít také silný mandát do trialogu. Protože nic není tak důležité v Evropě dnešních dní, jako je právě právní stát. A já bych skutečně chtěl srdečně poděkovat a pochválit paní Gardia Zaba spolu s pravodajku za vynikající spolupráci. Děkuji vám. Kiitos, edustaja. Děkuji, pane Sarvamo. A nyní za výbor Libe paní Sargentini. Děkuji, paní předsedající. Já jsem velice potěšena, že zde mohu mluvit místo kolegy za zelené On je vlastně zpravodaj za výbor Libe. Společně s ním jsem přesvědčena, že je to nezbytná zpráva. Potřebujeme sadu nástrojů, aby členské státy plnily své povinnosti a je naší odpovědností eh, zajistit, aby se nezneužívala, neporušovala práva občanů. Eh, je potřeba mít právní stát, nezávislou justici. To všechno jsou nástroje, které potřebujeme, aby Evropská unie hladce fungovala. A co se týče evropské vlády, ano, mám na mysli eh, Maďarsko, které, kterému prošlo eh, lecos a my bychom se na to neměli jen lhostejně dívat. Výbor Libe se proto snaží zajistit, aby toto se připravilo, eh, vyšetřilo a proskoumalo. Nejde jen o chartu základních práv, není to jenom malá část eh, právního státu, ne, je to zcela samostatný aspekt. Já bych ráda, abyste odhlasovali eh, pozměňovací návrh 72 našeho výboru LIBE. Tím se zpráva ještě zlepší. Děkuji, paní Sargentini a děkuji vám, že jste nám připomněla, že to byla práce pana Terika Brase. A teď dostane slovo pan komisař Ettinger. Vážená paní předsedající, dámy a pánové poslanci, Já chci eh, za komisi eh, poděkovat všem eh, zpravodajům, panu Rubial, panu Sarvámovi, ale i vám, paní Sargentini, za velice odbornou a, a důkladnou práci, kterou jste věnovala našemu návrhu, které jste v zásadě akceptovala, ale rozhodla jste si ji vylepšit patří vám náš dík a e, komise e, tedy přišla s návrhem nařízení, co se týče ochrany rozpočtu Unie e, v, příprav, v případě všeobecných nedostatků s ohledem na princip právního státu, tak, aby v budoucnu jsme měli nástroj na ochranu Evropy a jejího rozpočtu, Eh, chránit tedy eh, před eh, podvody, zneužíváním. Chceme silnou podporu díky parlamentu, který společně s radou na tomto pracuje. To je významné. My bychom tento nástroj bývali měli mít už dlouho. To, že jej teď navrhujeme, je zcela logická věc. A co se týče našich rozpočtových projektů, kde podporujeme projekty, kdy eh, vydáváme peníze eh, a dojde k nějakým sporům s partnery, s uživateli, členskými státy, s eh, komunitami a ten, ty spory mohou vést až k soudním sporům musíme se být schopni se spolehnout na to, že každý stát bude mít nezávislé soudy, že tady všude bude fungovat eh, právní stát, že to budou soudy nestrané. Již teď musí členské státy prokazovat, že jejich eh, předpisy a eh, postupy eh, na využívání evropských peněz jsou účinné a že poskytují dostatečnou ochranu před zneužitím a nebo podvody. Tímto návrhem posilujeme naše nástroje, zvyšujeme naši autoritu jako Evropské unie. Doposud jsme neměli žádný mechanismus k ochraně peněz našich daňových poplatníků a občanů eh, v případě všeobecných nedostatků v oblasti <clears throat> principu právního státu. Zaměření se na ochranu finančních zájmů EU je pro mě důležitý. Eh, máme tady definici, která je eh, vyvážená, chrání evropský rozpočet a i další stávající mechanismy, ku příkladu článek 7 naší smlouvy. Nejde o sankce, jde o ochranu evropských peněz, aby byl evropský eh, rozpočet správně naplňován transparentně a objektivně. Vše podle tohoto nového postupu a e, veškerá opatření, která učiníme, musí vždy být přímo úměrná povaze, závažnosti a trvání e, e, takového všeobecného nedostatku. Takže může dojít ke snížení poskytnutých prostředků nebo jejich pozastavení nebo odebrání. Vždy to musí být ovšem přímo úměrné tomu nedostatku v oblasti právního státu protože eh, občan, to znamená eh, výzkumník nebo někdo, kdo odpovídá na, eh, za sociální projekty, koncový příjemce, nesmí tímto trpět. A takový koncový příjemce musí dostat to, co spravedlivě očekává. A případné sankce, těmi by měly trpět jenom eh, státy a ne tedy vědci, studenti, eh, koneční příjemci jako takový. A kdyby měla komise nějaký důvod se domnívat, že existuje takový všeobecný nedostatek v oblasti právního státu a to, že může poškodit finanční zájmy Evropské unie a jejich občanů, tak odstartuje postup, které, který může vést eh, tedy k zavedení určitých nástrojů. Přitom je potřeba respektovat rozhodnutí soudního dvora, účetního dvora a závěry případných tedy relevantních odborných organizací. Předtím, než učiníme rozhodnutí, musíme také eh, vyslechnout ten eh, členský stát, který nám také může sdělit své stanovisko. A parlament se na tom bude se na tom bude zcela rovnoceně podílet a to si myslím, že je velice správné a podporuji to. Proces rozhodování musí probíhat rychle a účinně, nebyrokraticky. V duchu právního státu, ale nebyrokraticky. A